práva, pana svobody práva duševního vlastnictví, akční plán EU a jako první dostává slovo pan Svoboda na 4 minuty. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, vážení kolegové, dovolte mi, abych krátce jménem Výboru pro právní záležitosti představil zprávu o cestě k obnovenému konsenzu o prosazování práv duševního vlastnictví

posílit postavení držitelů práv. doufám tedy že komise bude schopna nejpozději do července two thousand and sixteen předložit první výsledky své činnosti a svých opatření zmíněných v akčním plánu. děkuji. <clears throat> Děkuji. nyní přecházíme k postupu catch the eye. pan má slovo. Vážený pane předsedající, ochrana práv duševního vlastnictví je hnací silou tvorby pracovních míst a hospodářského růstu. Má to také klíčový význam pro fungování vnitřního trhu. Ochrana práv duševního vlastnictví tedy musí zahrnovat schválení určitého přístupu který bude také monitorovat, co se vlastně děje s penězmi, abychom našli ty, kteří podkopávají práva duševního vlastnictví, kteří prodávají pirátské výrobky na internetu. Malé a střední podniky takto přicházejí o velký objem příjmu a to tež platí i pro ekonomiky členských států. Je třeba najít rovnováhu mezi koncovými uživateli a nositeli práv. V době hospodářské krize, Eh, která postihuje i zákazníky eh, kvůli fiskálním omezením, je třeba najít vhodnou způsob podpory. Děkuji. Poštovani gospodine predsjedavajući, želim naglasiti dvije... Vážený pane předsedo, já bych rád zdůraznil dvě skutečnosti. Jedna je, že tvořivost a inovace jsou zárukou dobrého, kvalitního hospodářského rozvoje a naší budoucnosti, protože bez výzkumu, bez inovace, bez tvořivosti není růst možný. Ale inovace, tvořivost a výzkum eh, musí být spojovány s ochravou práv duševního vlastnictví. Malé a střední podniky, to je ta další skutečnost, představují hospodářskou základnu Evropské unie. A když tyto dvě skutečnosti spojíme, pak zjistíme, že je třeba podporovat kreativitu v souvislosti s malými a středními podniky a e, to také doporučuje komise. Akční plán směřuje k lepší ochraně práv duševního vlastnictví. To je důležité pro ochranu tvořivosti jako takové. Děkuji, paní Zubar é importante defender e compreender os direitos de propriedade intelectual como uma questão que tem que ver. Je třeba správně porozumět eh, právům duševního vlastnictví. Myslím si, že se to především týká zájmu tvůrců, ta by měly být eh, chráněny spíše než společnosti, které se snaží Eh, vydělávat peníze prodejem těchto produktů na vnitřním trhu. Zejména se jedná o ty největší podniky z největších zemí. Všichni, kdo vytváří znalosti, kulturní a umělecké hodnoty, by měli mít přístup k tomu, aby získali profesionální status, který by jim zajistil důstojné postavení. Bohužel zatím se děje právě opačný vývoj. Ale všichni mají nárok na kulturní znalosti a potěšení z rozvoje kultury. Proto je třeba správně odměňovat tvořivé lidi. Děkuji. Paní, pan Arnold. Uh, Pane předsedo, jak jsem to spočítal, je teď jenom pět europoslanců eh, ze 750, kteří zůstali na tuto druhou rozpravu eh, o právech duševního vlastnictví. Já se vracím k tomu, co už jsem říkal, že se tady pomíjejí zájmy malých podniků. Eh, Brusel má více lobovačů než Washington. Máme více než 30 tisíc těch, kdo dělají lobování a je to vlastně 40 lobbystů na každého jednoho europoslance. Proto není divo, že si moji voliči stěžují na to, že velký biznis eh, lobuje i u TTIPu. Eh, to je zcela pochopitelné a proto eh, zpravodaj děkuji za to, že zmínil zájmy malých a středních podniků, zejména v oblasti vývoje softwaru. Tady mohou malé podniky být opravdu utiskováni velkými týmy velk- právníků velkých firm. Já bych si přál, aby mě lobby lobovali za to radši mý voliči. Děkuji. A paní komisařka, děkuji. Pane předsedo, eh, Vážení členové, děkuji vám velice za vaše příspěvky a e, za zprávu, která byla vypracována pod vedením pana Svobody. Evropský parlament e, tady velice přispívá k tomu, co musí být společným úsilím ve snaze prosazovat a ochraňovat tvořivost a inovace v Evropské unii. Spolu se snahou renovovat legislativní rámec v některých klíčových oblastech práv duševního vlastnictví, komice se rozhodla podniknout cílené podstatné kroky, aby prosazovala tato práva na vnitřním trhu. Máme co dělat s velice složitou a obtížnou skutečností, kdy dochází k porušování práv duševního vlastnictví v komerčním měřítku a je to stále častější a tudíž velmi škodlivé pro evropské hospodářství a konkrétně to poškozuje jednotlivce i podniky, kteří by a které by měly z toho mít výhody. Eh, proto porušování eh, eh, práv duševního vlastnictví ve velkém komerčním měřítku pak odrazuje investice do inovací a tvořivosti. Vede to k přímé ztrátě příjmu podniků, kteří podnikají zákonně. Ztrácí se daňové příjmy, přicházíme o zaměstnání a stojí to hodně peněz prosazovat takovouto, zákon, takovouto legislativu. Proto je velice důležité, abychom podnikli podnikly potřebné kroky proti takové činnosti. Akční plán, který komise přijala v červenci 2014, obsahuje sem, soubor různých nelegislativních kroků, která mají posílit a zabezpečit eh, inovaci a tvořivost evropských podniků, aby si uchránili svoji konkurenční schopnost v obchodě na globální úrovni. Jak se píše ve zprávě pana Svobody, snaha komise v oblasti prosazování práv duševního vlastnictví by se měla měla zaměřovat i nadále na několik důležitých bodů, například ochrana spotřebitelů proti škodlivému padělanému zboží, výraznější podpora malých a středních podniků, vyjasnění úlohy prostředníků, zejména v digitálním prostředí, podpora realizace náležité péče v eh, globálních dodavatelských řetězcích a podobně. Pod vedením místo předsedy ANSIPA a komisařky Běňkovské se nyní posouváme dopředu a spolupracujeme přímo přímo s národními orgány a zainteresovanými stranami odvětví ve všech těchto věcech. Podpora vašeho parlamentu bude nesmírně důležitá v celém tomto procesu. Ráda bych vás rovněž upozornila na to, že i Přesto, že je tady mnoho dobrovolných iniciativ podnikaných v dobré víře, s nimiž posíla, počítá i akční plán v roce, z roku 2014, prosazování práv duševního vlastnictví si může vyžádat i legislativní změnu. Nedávno byla přijata strategie pro eh, digitální jednotný trh a to hm, znamená potřebu inteligentního prosazování autorských práv. To samozřejmě neznamená, že bychom měli přikládat menší význam nám dalším druhům práv duševního vlastnictví, jejichž poškozování velice poškozuje evropské ekonomiky. Proto v dalších měsících komise bude vyhodnocovat celkové fungování současného legálního rám, zákonného rámce. A pokud se ukáže, že je třeba to novelizovat, pak se na to komise ve své budoucí práci zaměří. Na závěr mi dovolte, abych znovu poděkovala Evropskému parlamentu za to, že pozitivně zvážil akční plán a doporučuji ho pro hlasování zítra na plenárním zasedání. Upřímně jsem přesvědčena, že spolupráce s komisí v oblasti uplatňování práv duševního vlastnictví bude pokračovat ku prospěchu e, další inovace, tvořivosti a tvorby pracovních příležitostí a růstu ve prospěch evropských podniků a občanů. Car, e, Děkuji vám, paní komisařko. Hlasování o této zprávě proběhne